Mhm. Dobrý den, vážení kolegové. Vidím, že výbor pro dopravu má dnes úspěch, je nás hodně. Takže posaďte se prosím. Pokud to jíte, tak zůstaňte stát. Omlouvám se, už zde není žádné volné místo. Budeme mít eh, řádné hlasovací zasedání. Pane Vime van de Kampe, jak se máte? Máte se dobře? Potřebuji pivo. Ano, ale ve výboru nepijeme, říká paní předsedkyně. Eh, polština je která kabina?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 Proto bohužel nemáme k dispozici e, všechny jazyky na tlumočení. Máme 12 e, tlumočnických kabin, 12 jazyků a polština mezi nimi není. Ale ověříme to. Pustíme se tedy do toho. Pořad jednání. Můžeme ho schválit, pokud nejsou žádné námitky. Jsou nějaké námitky? Nejsou. Pořad jednání je tedy schválen. Sdělení předsedkyně. Dnes pro vás žádná sdělení nemám, ale nebuďte smutní. Začneme tedy hlasovat o balíčku pro mobilitu. Já Zahájím hlasování, podíváme se, kolik je zde tlumočníků, eh, kolik je zde eh, poslanců. Pan Ismail Artuk, prosím. Děkuji vám, paní předsedkyně. Eh, já mám jenom takovou maličkost ohledně zprávy o kabotáži. V hlasovacím seznamu je pozměňovací návrh, tedy jde o, jde o zprávu o kabotáži, tam pozměňovací návrh číslo 303 Já nevím, na které je to stránce, ale každopádně je to mm, pozměňovací návrh 303 v rámci kompromisu 2. A pokud jde o e, spolupráci při vymáhání mezi členskými státy, tak má frakce by chtěla oddělené hlasování. Odděleně hlasovat o pozměňovacím návrhu 303. Já se nechci zmiňovat o politickém obsahu, je to zkrátka přání socialistů hlasovat o tomto návrhu odděleně, o návrhu 303. It's your decision, Mrs. Chairwoman, and not the decision of other members of this. To je rozhodnutí eh, našich kolegů. Allez, soyez vigilants. Dávejte tedy pozor a soustřeďte se. Budeme hlasovat o balíčku pro mobilitu. Je to velice důležité, ale prosím vás tedy o trpělivost, o schovývavost. Bude to dlouhé. Podíváme se nejprve, jaká je prezence. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. EPP máte pět hlasů navíc. a socialisté mají jeden hlas navíc. Takže ještě, že jsem to ověřila. EPP pořád ještě jeden hlas navíc.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 je, je vous le dis encore une dernière fois. Ještě to řeknu jednou. Jeden poslanec EPP je zde navíc, respektive ten hlas a jeden SND, jeden socialista. Takže se prosím, domluvte. Pokud jde o tlumočení a polštinu, zjišťujeme, zda můžeme zařídit tlumočení do polštiny. Ale toto jednání je výjimečné, neplánovalo se na pondělí, ale na čtvrtek. My se samozřejmě budeme snažit udělat maximum pro to, abychom sehnali polské tlumočení. Socialisté, pořád je vás o jednoho navíc.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 Pokud jde o polské kolegy a polštinu, snažíme se zjistit, zda je možné zaručit to tlumočení, ale nemůžeme, nemůžeme na ně čekat. Musíme se pustit do práce. Já se pokusím hovořit pomalu, tak eh, abych brala ohled na ty kolegy, kteří nemají tlumočení. Takže, pane Rtugu, teď už ten počet je správný, už tam není žádný socialista navíc. Začneme tedy. Já vám ještě chci říct, že pokud budete pokud zde bude příliš velký hluk, pokud budete příliš hovořit, tak prostě budete muset odejít. Toho hlasování opravdu hodně. Prosím vás o to, abyste se soustředili, abyste byli trpěliví a opakuji, že někteří kolegové nemohou poslouchat ve svém mateřském jazyce. Ještě jednou to opakuji, nejsme tady děti o přestávce při vyučování, takže přistupujte k tomu laskavě zodpovědně. Budeme nyní hlasovat o zprávě pana Vim van de Kampa o návrhu eh, nařízení a Eh, kterým se o změně nařízení 561 lomeno 2006, pokud jde o minimální požadavky na maximální denní a týdenní dobu řízení, minimální přestávky v řízení a týdenní doby odpočinku a nařízení 165 lomeno 214, pokud jde o určování polohy pomocí tachografu a přejdeme hned k hlasování. Jste připraveni? Jdeme na to. Kompromis 1. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Není to jasné. Takže zahajuje elektronické hlasování. Dva EPP máme navíc. Ještě pořád je tam jeden EPP navíc. Pořád je tam jeden EPP navíc, takže se prosím domluvte. Já nemohu to hlasování uzavřít, dokud tam bude ten jeden hlas navíc. Kdo to je? Domluvte se. Teď je to v pořádku. Končím hlasování. Kompromis jedna je schválen. pod 18, eh, 18, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Dvacet devět pro, sedmnáct eh, proti, empl 18 18 je přijat. 168 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 170, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto. Identický Identický návrh 167 a 494, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 169, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis 2. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Pozměňovací návrh 184, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Kompromis 3. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Kompromis 4. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Návrh 200. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Kompromis 6. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Myslím si, že návrh byl přijat. Chcete to ověřit? Dobře, tak to ověříme. Zahajuji hlasování o kompromisu 6. Končím hlasování. Ano, a návrh. Kompromis 6 je přijat. Kompromis 7. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Kompromis 8. Konkrétně 8a. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Ověříme, nebylo to jasné. Zahajuji hlasování o kompromisu 8a. EPP máte o jeden hlas navíc. Teď je to v pořádku, končím hlasování. Kompromis 8a je Přijat. Pokračujeme. Kompromis 5. Na straně 17. Kompromis 5. kompromis 5a. Omlouvám se. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh je schválen. A budeme pokračovat. Pozměňovací návrh 313, který je identický s návrhem 314. Kdo je pro? Ještě ne? Dobře, takže ještě jednou 313 a 314. Jste připraveni? Kdo je pro? Proti zdržel se, zamítnuto. Chcete to ověřit? Dobře, ověříme. Zahajuji hlasování. Návrhy 313 a 314. Končím hlasování. 31 proti, návrh je zamítnut. 315. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 397. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Není to jasné. Ověříme. Zahajuji hlasování o návrhu 397. Končím hlasování. Zamítnuto. Dva identické návrhy 399 a 401. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 398. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Obávám se, že návrh byl zamítnut. Chcete to ověřit? Dobře, takže 398 zahajuji hlasování. Končím hlasování. 29 proti, je to tedy zamítnuto. Návrh 400. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnuto. Ample 29. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 415. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 416 a 419. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Chcete to ověřit? Dobře. Zahajuji hlasování k těmto dvěma pozměňovacím návrhům 416 a 419. Končím hlasování. 28 proti, návrh byl zamítnut. Pozměňovací návrh 421, kdo je pro? Vy jste v tom trošku se ztratil, pane Rikete. Jsme u návrhu 421. 421, pane Rikete. Kdo je pro? Proti? Paní Meissner, vyhlasujete pro a proti? Jste proti svému vlastnímu návrhu? Dobře. 421. Kdo je pro? Proti. Zamítnuto. Dobře, ověříme návrh 421. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 29 proti, 19 pro, návrh je zamítnut. Budeme pokračovat. Kompromis 9. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Schváleno. Pozměňovací návrh 423. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Schváleno. 424. Kdo je pro? Proti zdržel se, zamítnuto. 425, kdo je pro, proti, zdržel se. Omlouvám se. Je vidět, že dáváte pozor, že to sledujete. Pozměňovací návrh 426. Kdo je pro? proti, zdržel se, zamítnuto. Čtyřista dvacet sedm, kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. 429, kdo je pro? 429, kdo je pro? Proti. Zdržel se. Schváleno. Chcete, abychom to ověřili? V pořádku, ověříme. 429. Končím hlasování. Bohužel návrh bude zamítnut. Pokračujeme. Posměňovací návrh 24. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 428. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 430. Kdo je pro? A omlouvám se, to odpadá. Pozměňovací návrh 25. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Schváleno. 453. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Není to jasné, ověříme. 453 zahajuje hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 29 bylo proti. 454, kdo je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnuto. Bylo to jasné. Kompromis 10. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Kompromis 10 je přijat. 438. Pane Artugu, chcete něco říci? Eh, já bych chtěl jenom položit jednu otázku. Jsou tu kolegové, kteří mají kartu zastrčenou v hlasovacím zařízení, ale nepodílejí se na hlasování. Eh, jaké to má následky? Týká se to frakce EPP. To není možné. Pokud někdo má kartičku v hlasovacím zařízení a neúčastní se hlasování, tak je potřeba dávat pozor na to, jak se to rozsvěcuje, ta světla, ale nebojte se, já to kontroluji, v mém výboru se takovéto věci nedějí, při hlasování se nepodvádí. Důvěřujte mi, pane Artugu. Takže Návrh 438, kdo je pro? Proti. Stržel se. Zamítnuto. Kompromis 11. Kdo je pro? Proti. Stržel se. Schváleno. Pozměňovací návrh 490. Kdo je pro? Proti? Stržel se? Schváleno. Dobře, takže to ověříme, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh byl schválen. Věřte mi. Pokračujeme. 491 schválen, 43 Omlouvám se, omlouvám se. Klid. Přijali jsme návrh 490 a teď ještě 491. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Teď 43. Kdo je pro? Proti? Není to jasné. Zahajuji hlasování o návrhu 43. Končím hlasování. Návrh je zamítnut. 44. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Myslím si, že je to je zamítnuto. Chcete to ověřit? Dobře, takže hlasujeme o návrhu 44. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh je zamítnut. Empl 1, kdo je pro? Takže Empl 1, kdo je pro? Proti. Zdržel se? Schváleno. Pozměňovací návrh 45. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Není to jasné. Ověříme. Zahajuji hlasování o návrhu 45. Končím hlasování. Návrh byl schválen. Pozměňovací návrh 49. Kdo je pro? Proti. Zdržel se? Zamítnuto. Potom dva identické návrhy, 55 a 56. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Empl 3. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 51. Kdo je pro? Aha, omlouvám se, ten odpadá. A jdeme tedy přímo k návrhu 52. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 54. Chcete to ověřit, paní Ayalo Sender? Dobře, takže hlasujeme o návrhu 52. 52. Končím hlasování. Zamítnuto. 54. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 50. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Chcete to ověřit? Dobře, takže budeme hlasovat o návrhu číslo 50. Končím hlasování. A návrh byl schválen. Tím pádem jdeme k návrhu 47. Kdo je pro? Proti? Kdo je pro? Nespěte? Proti? Není to jasné. Takže ověříme, zahajuji hlasování. Končím hlasování, jsme u 47. 47. Návrh byl schválen. 57. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Není to jasné. Hlasujeme o návrhu 57. Končím hlasování. Zamítnuto. Potom dva identické, 58 a 61. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleny oba. 59. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Empl 4. Kdo je pro? proti, zdržel se, schváleno. Empl 5, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 63, kdo je pro, proti, zdržel se, není to jasné, ověříme návrh 63, můžete hlasovat. Končím hlasování. Návrh byl schválen. 71. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Já si myslím, že to bylo zamítnuto, ale ověříme to. 71. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. a bylo to zamítnuto. 109. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Dva identické návrhy 110 a ample 10. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Pozměňovací návrh 119. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnuto. 121. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Schváleno. 122. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnuto. 125. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Není to jasné. 125 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Pozměňovací návrh 125 zamítnut. 7. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 127. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 139. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 150. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 156. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? zamítnuto. A nyní budeme hlasovat o celé zprávě. Dámy a pánové, zahajuji hlasování. Končím hlasování. 33 pro, 14 proti, Zpráva je tedy schválená. Pokud jde o vyjednávací mandát, o něm budeme hlasovat až potom. Budeme zároveň hlasovat o všech negociačních mandátech najednou, takže se k tomu ještě vrátíme. Ráda bych přivítala zástupce odborů, kteří jsou eh, zde přítomni, velice je vítáme na našem hlasovacím zasedání, především zástupce ETF. Můžeme vám zatleskat a vítejte v našem výboru. A přejdeme k dalšímu hlasování. Pan Robert Ile, prosím. Zile, prosím. Il y a un peu de respect pour vos collègues. Thank you, thank you for giving me a floor. Oh. No, děkuji za slovo. Eh, zatím, eh, kdy se tedy budeme rozhodovat eh, o tom mandátu? Proč máme o tom rozhodovat až poté a ne hned po té první zprávě? Já bych navrhovala, abychom postupovali tak, jak to má být. Takže poté, co jsme odhlasovali zprávu pana van den Kampa, abychom hlasovali o mandátu a potom postupně, abychom hlasovali o tom mandátu po odhlasování jednotlivých zpráv. Monsieur Wim van de Kamp. Pan Wim van de Kamp. Sorry, um... Karima, I, I'm really surprised that you... Karimo, já jsem opravdu překvapen, že měníš eh, pravidla během hlasování, protože teď bychom měli hlasovat eh, o mandátu. Proč se to teď mění, abychom hlasovali o tom mandátu až nakonec? Máme zatím první zprávu, kterou jsme odhlasovali a teď bychom měli hlasovat o mandátu, který je spojen s tou zprávou a pak bychom měli vždycky hlasovat o tom mandátu, který je spojen s těmi jednotlivými zprávami. Dobře, my tu dovatu eh, rychle uzavřeme pan Ertug. Das hat einen ganz bestimmten Grund, Ono to má zcela určitý důvod, proč to dává smysl. U těchto tří zpráv, oni jsou spolu tak vzájemně svázány i obsahově, i logicky. A od začátku, od eh, od samého začátku bylo úmyslem tří zpravodajů tedy jedné zpravodajky a dvou zpravodajů, abychom to udělali tak, že všechno eh, projde spolu. Aby nakonec eh, nebyla ta zpráva, o které se bude hlasovat na, nakonec, bude ve strategicky špatné pozici. Protože ta kvintesence je taková, že budeme hlasovat o mandátech až nakonec. To je, myslím si, fér a e, nikdo se nevyjadřoval v tom smyslu, že by to nebylo dovoleno. Takže takový je názor předsedkyně. Já si myslím, že takhle bychom to měli udělat. Um, Karima, I, I, I can understand you. Karima, já chápu ten přístup Ismaila Hertoga, ale e, nejedná se vlastně o nějaké závěrečné jednání. Mm, pokud se tedy dohodneme, udělat to jako balíček, odhlasovat to jako balíček a pak až nakonec se rozhodnout o tom mandátu, nebo to byl oficiální e, žádost sekretariátu, tak o tom jsem nevěděl, říká pan poslanec. Takže uklidníme se. Otázka tedy zní, hlasujeme o balíčku a tím pádem o všech mandátech zároveň. Já vám to říkám od začátku, hlasujeme o balíčku, protože až e, budeme jednat v trialogu, tak budeme jednat vlastně o všech těch návrzích. A vy nyní e, říkáte, že to není jaksi logika balíčku, takže se bude hlasovat o každém negociačním mandátu zvlášť, ale my zde hlasujeme o balíčku pro mobilitu. Vy chcete nyní ale hlasovat o tom negociačním mandátu. Je to tak? Dobře, takže pokud nejsou žádné námitky, tak o tom budeme hlasovat. Já jsem vaše předsedkyně a mám námitku, ale nebudeme tím trávit dlouho, pane Ertugu. Don't want to reiterate. Já nechci eh, opakovat to, že já mám proti tomu námitku tak, jak to bylo popsáno. Takže já vyjadřuji námitku. Dobře, takže kdo je proto, abychom nyní hlasovali o negociačním mandátu? Kdo je pro? Kdo je proti? Ověřím to. Ano, ano, zahajuji hlasování. Kdo Já nemůžu hádat. Takže kdo je pro to, abychom hlasovali o tom mandátu teď, okamžitě? EPP má jeden hlas navíc. Je tam jeden poslanec navíc. Nemohu to uzavřít. Pane Bime van de Kampe, ve vaší skupině je jeden poslanec navíc. Už je to v pořádku. Takže končím hlasování. 33 pro, 12 proti, tak to není otázka, zda to bude aklamačně nebo nikoli. Budeme hlasovat o negociačním mandátu tedy a zahajuji hlasování o negociačním mandátu. Končím hlasování. 36 pro, 11 proti. Negociační mandát je tedy schválen. A budeme pokračovat. Máme zde návrh eh, týkající se směrnice 2006 Zpráva paní Merji Kilonen, návrh eh, směrnice a parlamentu, kterou se mění směrnice 2006, z roku 2006, pokud jde o požadavky na prosazování práva a konkrétní pravidla eh, vysílání řidičů v odvětví silniční dopravy. Začínáme. Pozměňovací návrh 41 nejprve. Kdo je pro? proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 1, kdo je pro, proti, zdržel se, není to jasné, kompromis 1 ověříme elektronicky. Je ferme le vote. Končím hlasování. Kompromis 1 je schválen. jdeme k návrhu 173. Je to split vote eh, na žádost ALDE. Nejprve hlasujeme o první části tohoto návrhu. Pane Marinesku, co se děje? Nic se neděje. Pochopil jste to? Ano, skupina ALDE Takže hlasujeme o první části, kdo je pro. Proti, zdržel se, zamítnuto. Vy chcete, abychom to ověřili? Dobře, takže návrh 173, první část, můžeme, můžete hlasovat. Končím hlasování. 29 pro, První část je schválena. A nyní budeme hlasovat o druhé části. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Druhá část je zamítnuta. Chcete to ověřit? Dobře, tak to ověříme. Hlasujeme o druhé části. Návrhu 173 končím hlasování a je to zamítnuto. Kompromis 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Kompromis 3. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Kompromis 4. Kdo je pro? proti, zdržel se. Návrh, kompromis číslo 4 je schválen, kompromis 5, kdo je pro, proti, zdržel se. Kompromis 5 je schválen. Kompromis 6, kdo je pro, proti, zdržel se. Kompromis 6. Není to jasné, ověříme, můžete hlasovat. Končím hlasování. 27 pro, 21 proti, tak je to schváleno. vyhněte se nějakým osobním eh, poznámkám, prosím. A jdeme hned eh, dále ke kompromisu 7. Kompromis 7. Musíte otočit několik listů. A normálně by to mělo být na straně 22. Kompromis 7. Kdo je pro? Proti? zdržel se, není to jasné, ověříme kompromis 7, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Kompromis 7 je schválen. A přijdeme dále ke kompromisu 8. Kompromis 8, strana 35. Všichni to máte nalistované. Kompromis 8. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Ústní pozměňovací návrh ústní pozměňovací návrh zpravodaje. Paní zpravodajky, prosím, máte slovo. Dear chair. Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, můžete na straně 71 eh, můžete najít tento návrh, znamená to, eh, je to za účel toho, aby se vytvářely takové ceny, které nejsou. Eh, je to, je to důležité k tomu, aby byli eh, kontraktoři odrazováni od toho, aby zadávali takové služby za ceny, které, jak vědí, rozumně jsou pod cenou, pod rozumnou cenou a tak dále. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu? Nikdo? Vy jste proti tomu ústnímu pozměňovacímu návrhu? Takže je tam více než tři poslanci jsou proti, takže vás, váš ústní pozměňovací návrh je zamítnut. Kompromis 9. Kdo je pro? Paní Ayala Sender, prosím. Ano. E, v souladu s tím, co jsme požadovali, ty kontroly pracovní doby a tam by měly být zveřejňovány také ty souhrné výsledky, summary results, tedy výsledky těch eh, kontrol u vysílání. Proto bychom ke, nakonec kompromisu 9 chtěli něco doplnit a paní Kilonen s tím souhlasila. Takže prosím o podporu tohoto návrhu. Je někdo proti tomuto ústnímu pozměňovacímu návrhu? není, takže hlasujeme o ústním pozměňovacím návrhu paní Ajali Sender. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Toto doplnění bude tady u kompromisu 9 provedeno. Jinými slovy, návrh byl schválen. Pokračujeme. Kompromis 9. Kdo je pro? Proti? zdržel se, kompromis 9 je schválen. Pokračujeme. Návrh 565, kdo je pro, proti, zdržel se, není to jasné. Zahajuji hlasování o návrhu 565. Zahajuji hlasování a EPP má jeden hlas, o jeden hlas navíc. Teď už je to v pořádku. Končím hlasování a návrh je zamítnut. Pozměňovací návrh 191. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Ověříme Dobře. 191. Kdo je pro? Tedy eh, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 566. 566, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 576, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Není to jasné. Zahajuji hlasování k návrhu 576. Končím hlasování. Zamítnuto. 577. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 578. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 579. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Chcete to ověřit? Dobře, takže ověříme návrh 579. Prosím. Příliš ho lučíte. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 581. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 586. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Ověříme, na, ověříme návrh 586. Končím hlasování. Zamítnuto. Dva identické návrhy. 582 a 584. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Není to jasné. Budeme hlasovat. Končím hlasování o těchto dvou identických pozměňovacích návrzích a je to zamítnuto. Opět další dva identické návrhy 583 a MPL 42. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Není to jasné, takže znovu hlasujeme. Můžete. Končím hlasování. Schváleno. Pokračujeme návrh 585. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Nevím. Takže to ověříme. Končím hlasování. zamítnuto. Další dva identické 587 a 589. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Velice obtížné z mého místa to poznat, takže budeme opět hlasovat elektronicky. Končím hlasování. Schváleno. Buď budete pořádně zvedat ruce, nebo budeme všechno dělat elektronicky. Ten odpadá, odpadá, také odpadá, takže jdeme k návrhu 42. Návrh 42. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Já to neříkám, protože to je můj návrh, ale nevím to prostě. Takže ověřujeme. Jste příliš eh, rozptýleni. Takže číslo 42, kdo je pro? Končím, kdy končím hlasování. A zamítnuto. Dobře, teďka vím, kdo hlasoval proti. Takže návrh 43, kdo je pro? Proti? To děláte schválně? Nebo co? Kdo je pro? proti? Já myslím, že to bylo schváleno. Já to asi udělám eh, jednoduše. Budeme prostě všechno dělat elektronicky, protože jinak to budeme sedět ještě zítra. Ne, že bych vás neměla ráda, ale na zítřek už mám další program. Pozměňovací návrh 43 zahajuji hlasování. Ono to tak bude jednodušší. 43. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 44. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Čtyřicet čtyři. Končím hlasování. Zamítnuto. Empl jedna. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 45. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 46. 6, 47 odpadají, 48 odpadá, 49 odpadá, 50 odpadá, 51. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 52. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 52 zamítnuto. Pozměňovací návrh 53. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 54. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Ample 2. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Dva identické návrhy, 55 a 3. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 55. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh 55 je schválen. Návrh 56. Ano, můžeme o něm hlasovat. O návrhu 56 zahajuji hlasování. Končím hlasování. A návrh byl schválen. Pozměňovací návrh 58. Kdo je? Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Budeme pokračovat. Ample 5. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto. 59. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Empl 4. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Empl 4 je schválen. Pozměňovací návrh 60. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh 60 je schválen. 61 odpadá, 62 také, 63 také, 64 také, takže jdeme rovnou k návrhu M plus 7. Zahajuji hlasování o MPL 7. Končím hlasování. 30 pro, tedy návrh byl schválen. Teď toto všechno odpadá, takže jdeme k návrhu 69. Zahajuji hlasování, končím hlasování a návrh byl zamítnut. Pokračujeme návrhem 70, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Empl 8. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Už to není tak živé. Návrh schválen. 74. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 74 schválen. Návrh 75. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Schváleno. 76. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Potom máme dva identické návrhy, 77 a Ample 10. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 84. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 85. Můžete hlasovat? Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 87. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 87 samítnuto. 86. Můžete hlasovat? Končím hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh 88. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh je schválen. A jdeme nyní k návrhu 90. Sledujete to, pane Rikete? Návrh číslo 90. Zahajuji hlasování o návrhu 90. Ano, on se dá skombinovat. Věřte mi. Ha, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh 91 ten odpadá. Odmlouvám se. Takže návrh paní Klün 92. Prosím, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Empl 12. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 93. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 94. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Dva identické návrhy 95 a MPL 14. Zahajuji hlasování. Ano, už to není tak eh, živé. Končím hlasování. 43 pro, takže schváleno. Pokračujeme Návrh 96. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 99. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 97. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Tak, budeme pokračovat teď rychleji. Ještě nás čeká jedna zpráva. 98. Můžete hlasovat. Končím hlasování schváleno. Odpadá, odpadá, odpadá. To také odpadá, takže jdeme k návrhu 127. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto. 129 Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pokračujeme. 128. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 130. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 131. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 132. Sto třicet dva. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 133. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 133. Přijat. 134. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Návrh číslo čtyři Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh číslo čtyři schválen. Empl 17. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 135. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 137. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 140. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Dva identické návrhy 141 a 142, říká paní předsedkyně. Těch tady nebudeme hlasovat, ale hlasujeme o 144, takže zahajuji hlasování. Proč se usmíváte, pane Marinesku? Já jsem si myslela, že jste tomu ne porozuměl. Dobře, končím hlasování. Dobře, zamítnuto. 147, zahajuji hlasování. Je teplo. Tady, že jo? Končím hlasování. Schváleno. 147. 148. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 33 pro, takže schváleno. 149. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 150. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 150 eh, zamítnuta. 151. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 152. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 153. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Empl 19. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Ample 19 je zamítnut. Dále dva identické pozměňovací návrhy 157 a Ample 20 zahajují hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 155. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 156. Zahajuji hlasování. A končím hlasování. Zamítnuto. 158. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 160. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 161. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 162. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 163. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Nyní budeme hlasovat o celé, celém textu zprávy paní Kylonen. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 27 pro, 21 proti. Zpráva je schválena. Nous allons mettre au voie le mandat. A nyní budeme hlasovat o negociačním mandátu. Zahajuji hlasování o negociačním mandátu. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Negociační mandát je schválen. Ani poslední zpráva. Jde o zprávu pana zpravodaje Ertuga. Hlasování ještě neskončilo. Soustřeďte se prosím i nadále. Budeme pokračovat. Zpráva pana Ertuga. Kompromis 6. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Nyní. Prosím, trošku se stěžte. EPP. Nyní pokračujeme. 154. Kdo je pro? Ehm, prosím, trošku vás pozbuzuji. Takže znovu 154, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, Mm, jsem vůbec neměla čas to říct. Musíme to ověřit. Ověřujeme 154. Končím hlasování a je to přijato. Teď budeme hlasovat na, o několika identických návrzích. 176, 174, 175, 176, 177, 178, 179 a Ample 20. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Nebylo to úplně jasné, vůbec to nebylo jasné, takže budeme hlasovat nyní elektronicky o všech těchto pozměňovacích návrzích. Končím hlasování. Je to zamítnuto. Nyní 180. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromis 4. Pro? Proti? Drželi se? Přijato. Nyní se dostáváme kompromis 5. Kde pro? Proti? Drželi se? Přijato. Dvěstě čtyřicet čtyři. pro, proti, drželi se, Eh, myslím, eh, raději to ověříme, myslím, že to nebylo schváleno. Takže ověřujeme 244, eh, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Hmm, nebylo to schváleno, nebylo to přijato. Nyní MP29 pro. MP29. Takže ještě jednou zvedejte prosím ruce. Ample 29, není kdo je proti, kdo se zdržel. Bylo to velice nejasné, takže elektronicky. Bylo opravdu obtížné. Takže, kdo je pro? Budeme, ještě zopakujeme, kdo je proti? Proč jste otevřeli to hlasování? Dobře, takže budeme hlasovat elektronicky, bylo to nejasné. Končím hlasování. Je to přijato. Kompromis 3. Pro? Proti? Drželi se? Přijato. 267 pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. 268 pro? Nechcete ještě ověřit to předchozí? Dobře. Takže ověřujeme 267. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Musíte mi, pane van více důvěřovat. Myslela jsem, že to bylo jasné. Nyní 268 pro, proti, drželi se zamítnuto. Dobře, tak můžeme to ověřit. Zahajuji hlasování. Vy mi nevě, vy mě, pane Van den Kampe, už podruhé nedověřujete. E, za EPP je o, jeden, o jednoho poslance navíc. Teď už to bylo vyřešeno, končím hlasování. Zamítnuto. Je to zamítnuto, pane Fendenkampe, velice jasně. Postupujeme dále. 269 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 270 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Chcete to ověřit? Dobře, ověřujeme 270. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to přijato. Pane Marinesku, vy se na mě smějete. Ample 21, 31, kde pro, proti, šeli se. Nebylo to úplně jasné, takže ověřujeme elektronicky. Končím hlasování. Ample 31. Zamítnuto. Kompromis 1. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. mp 33 pro? Proti? Drželi se? Přijato. Teď přeskočíme až na kompromis 8. Kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 2, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Teď na žádost pana Ertuga budeme hlasovat 303 zvlášť. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Nebylo to úplně jasné. Takže budeme hlasovat elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. to. Pokračujeme. Ample 40. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Já si myslím, že to bylo schváleno, ale raději to ověříme, ověřujeme. Vidím, že nad tím někteří kroutíte hlavou. Končím hlasování. no, nebylo to tak velký rozdíl, ale bylo to zamítnuto. 327 pro, proti, drželi se. Hmm. Myslím, že asi to spíše neprošlo. Chcete to ověřit? Ne? Dobře, takže můžeme pokračovat. Kompromis 9. Pro. Proti. Drželi se. Ověříme to. Chcete to ověřit, pane Ertugu? Hmm, bylo to schváleno, bylo to přijato? Hmm. To by bylo moc lehké. Žádáte mě s úsměvem na tváři, dobře, takže zahajuji elektronické hlasování o kompromisu 9. Končím hlasování. počkejte chvilku. Takže pan Telička. Pane Teličko, máte nějaký problém? Je vše v pořádku? Allez, allez, on a voté. Tak ještě, už jsme, už jsme odhlasovali, už jsme odhlasovali. Pane Teličko, chcete něco říci? Uh, Já jsem jenom chtěl se zeptat, o čem jsme teď právě hlasovali? To, bylo, to byla ta devítka? Nebyl to ten ústní pozměňovací návrh? Ne, žádný ústní pozměňovací návrh tady není. Hlasovali jsme, o, nebo hlasujeme o kompromisu 9 a už jsme odhlasovali. A víte, jak to dopadlo? Dopadlo to negativně, nebylo to schváleno. Euh, Neslyším vás, zapněte si prosím mikrofon. Paní Bilbao, vy jste také něco chtěla říci? Once again, the, if I understand well, the oral amendment... Já se tedy ještě chci zeptat, takže ten ústní pozměňovací návrh nebyl předložen, pano Ertuk? Takže my jsme teď hlasovali o kompromisu Mohli bychom tedy paní předsedkyně opakovat hlasování, protože to nebylo jasné. Alors, c'est la présidente qui dit la règle. Quand c'est voté, c'est voté. No dobře, takže máme zde pravidla. My jsme měli hlasovat, hlasovali jsme o kompromisu 9, ten byl přijat, eh, respektive tedy. Takže si chci zeptat, byl tedy, ano, právě se paní předsedkyně, byl zamítnut. Já jsem vás jenom tak zkoušela, jestli všichni dáváte pozor. Takže kompromis 9 nebyl přijat. Já jsem teď jenom dávala, zkoušela, jestli dáváte všichni pozor a vypadá to, že dáváte. Takže kompromis 9 byl zamítnut. Takže teď alternativní kompromis 9. Zahajuji hlasování. Hlasujeme o alternativním kompromisu 9. Rozuměli jste všichni teď, o čem hlasujeme? Rozumíte všim, všichni? Končím hlasování. Takže byl ukončeno hlasování o alternativnímu kompromisu 9. A ten je přijat. Pokračujeme, budeme hlasovat v bloku Ample 43, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Pokračujeme. 360, kdo je pro, proti, zdrželi se. Myslím, že to bylo přijato. Pane Fandenkampe, vy jste hlasoval proti svému vlastnímu návrhu? Dobře, tak takže pan Vin van den Kamp. Takže 360. Návrh pana van den Kampa 360. Hlasujeme elektronicky. Končím hlasování. Bylo to zamítnuto. Pokračujeme. 361, 363. Hlasovali jsme o Ample 43? Ayala Sandra? Ano, o tom už jsme hlasovali a bylo to schváleno. Rovněž jsme hlasovali o návrhu pana van den Kampa, což bylo číslo 360. Nyní 361, 362, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Nyní 362. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Omlouvám se, říká paní předsedkyně. Je mi to líto. Chcete ověřit 362? Dobře, zahajuji hlasování. Hm, když pan Fanden Kamp eh, předložil své návrhy, tak teď vlastně hlasoval proti, takže končím hlasování. Je to zamítnuto. Pokračujeme. 365 pro, proti, drželi se, zamítnuto. Teď se dostáváme hodně daleko, přeskočíme až na stranu 35 anglického znění. Kompromis 7. Kdo je pro? Pane Rike? Kompromis 7. Pane Rike, našel jste stránku? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijatom. Teď Ample 58. Pro, proti, drželi se, přijato. 59. Ample 59 pro, proti, drželi se, přijato. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Mm, tak eh, je to pravda. Je to tedy nakonec o jeden hlas zamítnuto. 59. Ample 59 byla zamítnuta. Jak to myslíte, pane Marinesku, že je to jako obvykle? Ample 2. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato? Pak tam jsou dva identické návrhy, 54 a Ample 3. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. Potom tři identické návrhy 53, 55, 56. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 57. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 58 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Ověříme, ověříme 58. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Hmm, zamítnuto, bylo to zamítnuto. Pokračujeme. Mpl 4, kdo je pro? Proti. Drželi se. Zamítnuto. Nyní 84 pro, proti, drželi se, zamítnuto. Teď eh, zase přeskakujeme na 6, kdo je pro? pro pozměňovací návrh 6 pro, proti, drželi se, přijato. Ale ještě to ověříme, ověřujeme, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Takže teď eh, závěrečné hlasování o celé zprávě. O zprávě pana Ertuga zahajuji hlasování. Končím hlasování. 30 hlasovalo pro, 15 hlasovalo proti, takže zpráva pana Ertuga byla přijata. Nyní ještě budeme hlasovat o mandátu pro vyjednávání. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 33 pro, 12 proti, dva se zdrželi, takže tento mandát k vyjednávání byl schválen. Signapa! Laissez le temps de lever la séance. Nechte mne ještě, ať naše zasedání ukončím, vážení kolegové. Pokud nemáte žádné další otázky, tak se opět uvidíme ve čtvrtek 7. června v 9 hodin. Příští zasedání našeho výboru ve čtvrtek v 9 hodin. Děkuji vám a končím schůzi.